Bonjour. Euh, Přeji všem dobré dopoledne a moc vás vítám na prvním zasedání tohoto výboru po letních prázdninách. Myslím si, že, dnešní, že letošní léto bylo plné událostí, které se týkají tohoto eh, vývoje pro rozvoj. Humanitární pomoc například. Vrátili jsme se k situaci v Sýrii a ve střední Africe a vrátíme se k ní ještě na konec dnešního dne. Takže tradičně začneme eh, jednání přijetím pořadu jednání. Paní Kretu nás požádala, abychom škrtli, protože tady není bod, eh, který se měl probírat v 15.30. Týká se to zprávy o místních eh, orgánech a organizacích občanské společnosti. Takže pokud souhlasíme, tak tato diskuse k návrhu zprávy bude přeložena na 16. září. A co se týče návrhu zprávy paní Kretu, tak tam musí proběhnout změna. Hlasovat se bude 17. září s tím, že pořád ještě 29. srpna ve 12 hodin bude termín pro pozněvací návrhy. Pan Deva také bohužel eh, se na poslední chvíli zdržel, takže prezentaci jeho stanoviska k informacím doprovázejícím převody peněžních prostředků budeme muset přesunout na další schůzi, a to 16. a 17. září. A nicméně pořád musíme zachovat lhůtu na pozněvací návrhy, a to 4. září v 18 hodin. A kromě toho tady máme ještě další změnu, která se týká bodu 14, tak jako ho máme v návrhu pořadu jednání. Klimatická konference ve Varšavě bude diskutována v listopadu a náš výbor má přispět k rezoluci této konference a tu má přijmout parlament v říjnu. Máte prosím ještě nějaké další připomínky, anebo se vám něco nelíbí na pozadu jednání? Pokud ne, tak v pozměněné verzi e, je pořad jednání schválen. Co se týče zápisu z předchozí schůze, tedy 8. a 9. července 2013, to je další bod na pozoru jednání. Pokud budete mít připomínky k tomuto zápisu, tak eh, je prosím sdělte sekretariátu to ještě před koncem dnešního eh, zasedání. Pokud takovéto připomínky nedostaneme, tak bude zápis schválen. Teď, co se týče sdělení předsedkyně, tak žádné formální nemám. Kromě toho jste také dostali doporučení a rozhodnutí které padly během zasedání koordinátoru, koordinátoru 9. července roku 2013. Pokud máte připomínky k výsledku tohoto zasedání, tak je prosím předejte do konce eh, dnešního zasedání sekretariátu. Pakliže takovéto připomínky nedostaneme, tak tyto výsledky budou v předloženém znění schváleny. Sdělení komise nemáme, nedostali jsme žádné otázky pro komisi, takže můžeme hned začít s obsahovými body, a to bod 7 jako první, ten se týká žen s postižením. Paní Krecu bohužel nám nemůže předložit eh, své stanovisko nahradí pan Martinez, kterému dávám hned slovo. Merci bien, madame la présidente. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jsem velice rád, že mám příležitost zahájit toto první téma po prázdninách v našem výboru. Paní Krecu je předkladatelkou tohoto stanoviska a nemůže být dnes přítomna. Omlouvá se a požádala mne, abych před výborem přednesl její připomínky, které se týkají tohoto stanoviska pokud dovolíte, tak tak učiním anglicky, protože ty poznámky, které mě dala, jsou anglicky, takže myslím, že bude jednodušší pro mě, když eh, budu hovořit jazykem, ve kterém jsem ty poznámky od eh, paní navrhovatelky dostal. Tak, abych to řekl přesně tak, jako to říkala ona. Píše, že toto téma je skutečně velice citlivé, protože v současné době se toto téma týká více než jedné miliardy lidí na světě. 80 z této jedné miliardy jsou lidé, kteří žijí v rozvojových zemích. To znamená, že jejich eh, přístup ke eh, zdravotnictví je velice problematický. Eh, má to negativní vliv také na jejich vzdělání, jejich ekonomickou úspěšnost a také to brání jejich integraci na pracovní trh. Tito lidé také čelí celé řadě výzev, pokud jde o přístup ke spravedlnosti a právní pomoci v případě porušování jejich práv. A to znamená, předpokládám, že situace žen s postižením je vážný problém na celém světě. Je to problém, který se odráží v celé řadě oblastí a který je ještě dramatičtější v rozvojových zemích, To jsou eh, země, eh, o které se zajímá právě náš výbor. Nerovnost, o které zde hovoříme, je dvojnásobná pro ženy s postižením. Jsou znevýhodněné při celé řadě eh, příležitostí, ehm, ať už jde například o bydlení, vzdělávání, půjčky nebo získávání jiných zdrojů. Eh, jejich Diskriminace eh, se zvyšuje eh, také tím, že jsou eh, často vystavovány sexuálnímu zneužívání a systém spravedlnosti ještě zhoršuje dopady tohoto fenoménu. To je důvod, proč Korina zdůrazňuje, že musíme pomáhat lidem s postižením, především ženám, a pomoci jim v tom, aby mohli žít důstojný život. Paní Krecu podporuje eh, přístup, který zohledňuje pohlaví k řešení otázek a eh, postižení a také podporuje komplexní strategii snižování chudoby, která by zohledňovala právě ženy s postiženým. Paní Kretu také zdůrazňuje, že Evropská unie musí podporovat snahy partnerských zemí směřující eh, k tomu, aby existovala legislativa zaměstnanosti, která zajistí, že eh, rovnost pohlaví bude zohledněna a že eh, se bude zohledňovat také v oblasti vlastnictví půdy. Korina rovněž říká, že bychom měli efektivněji bojovat proti diskriminaci a diskriminačnímu chování prostřednictvím inkluzivního vzdělávání a zahrnutí organizací eh, postižených lidí eh, do procesu vytváření legislativy. Ehm, Korina také děkuje sekretariátu za pomoc a děkuje také eh, nám ostatním za to, že chápeme, že jste dnes nemohla být a bude očekávat podněvací návrhy, které by měly být předloženy do zítřka 12. Eh, hodiny v poledne. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Děkuji eh, všem za pozornost. Pokud je o to téma a uvidíme, eh, jak budeme pokračovat dále. A děkuji, že jsem zde mohl vystoupit jménem paní Koriny Krecu. Merci. Děkuji mnohokrát, pane Martinézi. A nyní chce slovo paní Kres, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem se chtěla vyjádřit k tomuto tématu. Chtěla jsem mnohokrát poděkovat paní kolegyni Krecu za dobře odvedenou práci. Souhlasíme s konstatováním, že stále existuje nerovnost a že ženy s postižením čelí ve světě i v Evropě konkrétně více rizikům. Platí to hlavně pro země rozvojové, tedy když hovoříme o světě. Tyto ženy trpí důsledky nerovnosti, které jsou ještě zhoršeny těm, těmi jejími handicapy a v rozvojových zemích je jejich situace ještě závažnější. Takže naše skupina pochopitelně souhlasí s tím, že je potřeba, aby tato důležitá otázka byla součástí rozvojových cílů tisíciletí a že postižení je potřeba lépe zapracovat do rozvojové politiky. Chtěla jsem také upozornit Evropskou službu pro vnější činnost a komisi, že je potřeba dohlížet a kontrolovat realizaci těchto politik, tak aby byly účinné. Zvláště u tohoto tématu, ale i u jiných, si myslím, že je potřeba přistupovat koherentně a průřezově k otázce postižení. Takže si myslím, že Evropská unie tady určitě má sehrát svou roli a že by měla propagovat tuto problematiku, organizovat evropské i mezinárodní akce, které by se zabývaly otázkami genderu a postižení. S tím, že pochopitelně podporujeme paní kolegyni její práci a budeme pro její zprávu. Děkuji mnohokrát a Nyní dávám slovo EEAS, který je zastoupen paní Elizabeth Tyson, prosím. Merci, madame la présidente, et merci, Děkuji mnohokrát. Děkuji panu Martinezi i vám za vaše vystoupení. A chceme jenom říci, že EAS a celá Evropská unie může pouze podpořit tuto iniciativu a diskusi, která k ní proběhla a také podporujeme předložené pozněvací návrhy. Řeknu proč. Existuje úmluva týkající se práv osob s postiženími a z té vyplývají pro Evropskou unii povinnosti. A tyto povinnosti se týkají toho, že Evropská unie má řešit problematiku handicapu v rámci politického dialogu a dialogu o lidských právech. Co se týče lidských práv, tak je pravda, že eh, v této oblasti se zabýváme postižením. Třeba když se hovoří o genderu, anebo když se hovoří o dětech, tak se to řeší. A když se to nepodaří tam, tak v podstatě už existují určité projekty pro lidi s postiženími. Takže existuje možnost provádět, pouštět se do dialogu s příslušnými orgány. V každém případě ale na orgány a vlády tlačíme, aby jako členové této úmluvy prosazovali tato práva a prováděli v praxi tuto úmluvu, a to eh, průřezovým způsobem. Co se týče žen s postiženími, tak tam je potřeba říci, že bychom eh, měli se více věnovat ženám s postiženími, než jenom s osobám s postiženími, protože gender tady hraje roli. Takže podporujeme pozměvací návrhy, které byly předloženy a budeme se dále zabývat touto problematikou v rámci dialogu o lidských právech. Ale kromě toho také ještě existuje politický dialog podle článku 8 a v rámci eh, tohoto bodu právě můžeme eh, věnovat větší pozornost eh, osobám s postiženími. A teď, pokud dovolíte, tak bych předal slovo kolegovi z DEFCO z komise. Děkuji. Jak už tady bylo řečeno, Evropská unie je jedním z hlavních dárců, který podporuje práci na podpoře ehm, rezoluce OSN ehm, pro osoby s postiženími, a tedy, které mají za účel podpořit ehm, začlenování těchto osob do společnosti. My postupně tedy se snažíme docílit toho, aby celá, celé tohleto, celá ta rezoluce byla naplněna. bylo by důležité, kdyby eh, partnerské země předkládaly eh, také nějaké eh, požadavky, protože na základě jejich požadavků bychom potom mohli reagovat. Jinak tohleto téma pokrývá celou řadu oblastí a proto se také objevuje v celé řadě programů a projektů. Také jsme ku příkladu zveřejnili celou řadu eh, principů, na základě nichž může probíhat třeba analýza dané země a problémů v dané zemi, nebo podporovat aktivní participaci ze strany organizací, eh, které združují postižené osoby zajišťovat dostupnost evropských programů, finančních programů či služeb, nebo například zvyšovat povědomí o různých strategiích na řešení tohoto problému. Také máme program pro eh, poskytování školení. První školící kurz proběhl v listopadu 2012. Zde šlo také o zvyšování povědomí zaměřené na e, zaměstnance Evropské e, externí služby. Také jsme založili internetovou platformu, která se zaměřuje na toto téma a spolupráce v této oblasti. Komise podporuje také jakékoliv snahy ze strany e, partnerských zemí, aby implementovali nové zákony, které by se zaměřovaly na tuto oblast. My také budeme poskytovat krátkodobou evropskou expertízu těchto, těmto zemím, tak, aby si mohli vytvořit své vlastní systémy pro sociální eh, ochranu a podporu. To znamená, podporujeme eh, změnu legislativy, také se snažíme podpořit osoby s postižením a zejména ženy s postižením a za tímto účinem zase zveřejníme eh, takový tender, v němž se budeme snažit eh, najít návrhy pro poskytování služeb pro tuto skupinu obyvatelstva a pro podporu lidských práv těchto lidí. Co se týče eh, genderové rovnosti, zde máme například eh, tender v Africe, který má za účel najít organizace, které by bojovaly proti negramotnosti. Zde tedy už probíhají některé eh, projekty, které byly nastartovány v roce 2009. Jak už jsem říkal, tohle je takové plošné téma, které se dostává do celé řady oblastí, které se zabývají genderem. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Martinez má slovo na závěr, pokud chce. Eh, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jenom jsem chtěl říci, že věřím, že tato zpráva dopadne dobře a také rád vidím, že zpravodajkou je paní Verman, která se tou otázkou zabývá, takže určitě nám předloží zajímavou zprávu. A předpokládám, že i my její práci doplníme o určité podrobnosti. Je to určitě problematika, se kterou my jako výbor máme zkušenosti. Máme zkušenosti z práce s rozvojovými zeměmi. S radostí jsem si vyslechl to, co říkala komise a EAS. Určitě tady existuje prostor pro spolupráci. Určitě tuto problematiku posuneme dále. Souhlasím také s tím, co říkala paní Gres. Ano, máte pravdu, že tady vlastně vzniká určitá lavina, že vlastně lidé, kteří, se kterými je zacházeno špatně od samého začátku i v poměrně slušných podmínkách, se dostávají do stále horší a horší situace. Pokud se jedná o ženy, nebo eh, pokud mají postižení. Takže si myslím, že je potřeba se k tomu Evropský parlament vyjádřil. A aby Evropský parlament nejenom podporoval komise, ale také na ní tlačil, aby na této agendě dále pracovala. Protože je to potřeba. Děkuji, paní předsedkyně. Také děkuji. A chci jenom připomenout, jako říkal pan Martinez, že termín na pozněvací návrhy je zítra poledne. S tím, že hlasovat se bude 17. září. Teď se pustíme do bodu 8 na pořadu jednání. Jedná se o návrh stanoviska k zprávě rozpočtového výboru o záruce Evropské unie za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Evropskou unii. Jedná se o legislativní stanovisko, jehož navrhovatelem je pan Preda, který se také musel omluvit, protože dnes nemohl přijet. Protože je šéfem pozorovatelů a voleb v Gineji. Musí být tedy tam a slovo dostane paní Michelle Stifler, která za ní předloží jeho návrh. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Přesně jako jste říkala, pan Preda bohužel nemůže sám předložit toto stanovisko, takže já vám prostě přečtu jeho prohlášení. Evropská investiční banka je jedna z největších finančních ústavů, které působí v oblasti rozvoje a musí podporovat činnosti bank v třetích zemích. Následně toto stanovisko je důležité pro náš výbor, protože říká, jak bude fungovat Evropská investiční banka v sedmi nadcházejících letech mimo Evropskou unii. Máme tedy právní rámec, Eh, týkající se fungování EIB ve třetích zemích a musím říci, že tento rámec se postupně zlepšoval a to se zapojením Evropského parlamentu. Návrh Evropské komise, ke kterému stanovujeme toto, připravujeme toto stanovisko, je pozitivní, protože bere v úvahu stávající hlavní prvky, například příspěvky financování EIB k naplňování vnější politiky Evropské unie podle článku 21 smlouvy. Eh, vyžaduje se zpráva, analýza dopadu a veřejné účasti. Potom tam jsou ještě další pozitivní prvky týkající se přístupu vnějšího světa, především těch méně solventních eh, osob k tomuto financování a kromě toho byl také vytvořen strategický na, eh, rámec týkající se demokracie a lidských práv. Na druhou stranu ale existují určité rezervy, které pokud se naplní, tak by Evropská investiční banka mohla lépe podporovat politiku Evropské unie v této oblasti. Ve vnějším světě, mimo Evropskou unii, je potřeba, aby se Evropská investiční banka soustředila na ty země, které mají největší potřeby a kde to bude mít největší dopady na jejich rozvod. Je potřeba zajistit koherentnost činnosti EIB s vnější politikou Evropské unie. Dále je potřeba, aby eh, se vždy aktualizovaly tyto cíle, aby byly v souladu s požadavky vývoje. Teď, co se týče financování malých a středních podniků eh, a zprostředkovatelské půjčky, to je další bod, ke kterému chceme hovořit, tady je potřeba transparentnosti. Spravodaj eh, také chce, aby Evropská investiční banka přispěla k průřezovým a rozvojovým, eh, rozvojovým cílům a cílům v oblasti lidských práv na místní úrovni. A proto by je potřeba naplnit článek 21 smlouvy. A kromě toho navrhovatel chce říci, že při zpracování tohoto eh, stanoviska nebylo dost času a děkuji mnohokrát za spolupráci a bude se těšit na veškeré pozměňovací návrhy kolegů a kolegyn. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Grés. Pardon, vous Omlouvám se, doufám, že mě je slyšet. Děkuji. Původní návrh Evropské komise nám připadl víceméně dobrý. Spravodaj jej ještě trochu vylepšil u těchto bodů, tedy snižování chudoby, demokracie a soukromý sektor. Obecně jsme tedy poměrně spokojeni s tímto stanoviskem. Chci ale připomenout několik hlavních zásad, které musí být z textu jasné. Za prvé, co se týče politiky rozvoje, je potřeba, aby byla dodržována svrchovanost rozvojových zemí, aby ten rozvoj si řídili co nejvíce rozvojové země sami. Co se týče hodnocení výběru projektů, to je potřeba, aby probíhalo podle finálních výsledků, tedy finálního dosaženého rozvoje. A potom další věc, je potřeba si vybírat hlavně místní podniky. To je předpokladem, chceme-li dosáhnout rozvojových cílů. A také si trváme na tom, aby panovala transparentnost finančních údajů které musí poskytovat tyto podniky, protože takto se vyhneme vyhýbáním se placení daní. V tomto smyslu předkládáme pár pozňovacích návrhů, a především co se týče zprostředkovatelských e, půjček, vyhýbání se daní a boji proti podvodu. Děkuji. Také děkuji. Nyní má slovo pan Berman. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jsem rád, že vás zase vidím po tomto krátkém létě, konec konců dovolená vždycky krátká, a přečtu text za pana Lastru. Který zde bohužel nemůže být? Je stínovým zpravodajem k tomuto tématu. Evropská investiční banka je jedna z nejdůležitějších finančních institucí EU a její půjčky jsou velice důležité pro rozvoj. Neexistuje rozvojová politika bez aktivity bank. Jako eh, setínový eh, zpravodaj eh, vítám tento návrh, který zajistí záruku EU k pokrývání finančních operací EIB. Text navržený radou nezahrnuje veškeré změny navrhované parlamentem jak byly schváleny v prvním čtení na plenárním zasedání a během vyjednávání. Evropský parlament přesto Eh, zajistil, že v klíčových bodech eh, jeho postoj byl zohledněn, jako je například transparentnost podávání zpráv, úroveň stropů, flexibilita, eh, příspěvek k cílům EU, mezi nimi snižování chudoby, podmíněnost a další. Jak je navrženo ve stanovisku, vítáme to, že by EIB se měla soustředit na země, které nejvíce potřebují podporu. Doufáme, že toto stanovisko přispěje k tomu, aby EIB byla lépe koordinována, pokud jde o dosahování cílů EU a také, aby se zlepšila transparentnost a odpovědnost. A to přesně odpovídá tomu, co právě řekla kolegyně. Děkuji. Děkuji, pan Kerec, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já mám pár technických připomínek eh, na Evropskou komisi. Tato zpráva podporuje Evropskou investiční banku v tom, aby půjčovala i méně solventním dlužníkům. Zajímalo by mne ale, podle jakých kritérií se to hodnotí jestli země, které se kvalifikují pro rozpočtovou podporu, jsou považovány za solventní nebo ne. V tom bych chtěl mít jasno. To je první otázka. A teď druhá otázka. Evropská investiční banka půjčuje státům, institucím, ale také soukromému sektoru. A proto by mě zajímalo, jestli ta nižší solventnost se týká i soukromého sektoru. Jestli to tedy znamená, že Evropská investiční banka se může spolehnout na Evropskou komisi, že ji pomůže řídit riziko u takovýchto půjček soukromému sektoru. To je další věc. A za třetí, Jak to vypadá s Evropskou investiční bankou a poskytování půjček? Protože konec konců v těch regionech, kde působí EIB, existují třeba i jiné rozvojové banky, jako například, a fungují tam jiné banky, jako třeba Azijská rozvojová banka. A zajímalo by mne, jestli v těchto regionech, třeba v Ázii, anebo v Africe, řekněme, Evropská investiční banka Eh, dává prioritu nástrojům místní rozvojové banky. Takže by mě zajímalo, jak to vlastně vypadá s tím, kde eh, je místo Evropské investiční banky v tomto celkovém systému. Pochopitelně vždycky chceme, aby eh, měla i EIB dobrý rating a myslím si, že to by na to mohlo mít dopad. Takže těchto pár otázek jsem chtěl položit. Děkuji. A já mám otázku na zástupce Evropské investiční banky s Katrin Gres a paní Lunáček. Jsme byli v Brazílii ve státu Para a, a byli jsme tam uh, na uh, jedné stavbě na přehradě Belmonter, bylo to obrovský, eh, obrovský projekt, je to třetí největší přehrada světa a financuje ji Brazilská rozvojová banka. A bylo mě řečeno, že eh, Evropská investiční banka půjčila 500 milionů euro brazilské rozvojové bance. A tak by mě zajímalo, jestli tady máme nějaké bezpečnostní pojistky, které zajistí, že nedojde k tomu, že se tyto prostředky budou věnovat eh, na stavbu tady této obří přehrady, která nebude sloužit místnímu obyvatelstvu, ale a, eh, jenom soukromým společnostem a to těm mezinárodním. Teď má slovo pan Aleksandr Karamov, prosím. Děkuji mnohokrát za tuto výměru názorů. Velmi nás těší, že zde můžeme být a že můžeme odpovídat na vaše otázky. Také nás těší, že se do toho Evropský parlament zapojil, že se do toho zapojil váš výbor. Eh, připomněli to také někteří poslanci v eh, průběhu střednědobého přeskumu eh, projektu, který se na to zaměřoval. Parlament nám velmi pomohl, zejména co se týče eh, adaptování určitých našich aktivit na eh, rozvojové země a také toho, aby naše činnost, naše operace měly konkrétní dopad. Například minulý rok proběhlo hodnocení dopadu které, eh, z něhož potom zešla zpráva, kterou vám můžeme poskytnout k dispozici. A teď vlastně na základě eh, takovéhoto mm, rámce, který jsme vytvořili, můžeme hodnotit veškeré naše operace, všechny naše aktivity a jejich socioekonomické aspekty ve všech těch sektorech, které pokrýváme. Jak bylo zmíněno, že je tedy, že musíme definovat potřeby rozvojových zemí. A tyto potřeby jsou obrovské, protože zde hovoříme o investicích do místních soukromých firm, tedy zejména středně, středních a malých podniků. A nesmíme také zapomínat na oblasti, jako je zdraví či vzdělání, do, které, do kterých je také potřeba investovat a proto ty potřeby jsou obrovské. Takže je tedy velmi důležité, abychom um, dostali jakási jasná vodítka o politických požadavcích. A to se potom musí pojít s potřebnou flexibilitou při um, plnění těch eh, požadavků. Politické požadavky dostáváme od parlamentu i rady různými způsoby, například stanovováním stropů. Vzhledem k určitým redukcím v kapitole 4, kde tedy došlo k celkovému snížení mandátu, můžeme půjčit až 30 miliard a můžeme tedy většinou využít celý ten mandát. Nyní se to snížilo na 25 na další eh, plánovací období trošku nám to dělá starosti, protože, jak říkám, vidíme ty obrovské potřeby v rozvojových zemích. A ačkoliv tedy naprosto chápeme, že ty prostředky v rozpočtu třeba nejsou eh, pro nás je to důležité, protože pokud by se nám třeba podařilo eh, mm, přeskupit, dostat eh, třeba 100 milionů eh, jinam, tak bychom potom naopak z toho mohli dostat někde jinde miliardy. Takže tady opravdu jde o to, abychom mohli udržet vůbec úroveň těch našich aktivit v zahraničí a potom třeba na, tom, eh, region, na té regionální či eh, úrovni či úrovni dané země se to potom dá třeba nějakým způsobem přizpůsobit. Co se týče otázek, které zde zazněly, týkaly se demokracie, lidských práv a tak dále. To jsou velmi důležité věci pro Evropskou unii a také je důležité, že tady z rady, z parlamentu dostaneme eh, jasné Eh, body, eh, co se týče eh, potom hodnocení způsobilosti dané země získat tyto prostředky. To znamená, spadají země do tohoto rozhodnutí či nikoli. Například existuje mechanismus, který určuje, že daná země není už způsobila zůstávat tyto prostředky a potom je z našeho programu tato země vyloučena. To se eh, potom vztahuje třeba na problémy s lidskými právy a demokracií. My tedy spoléháme na tento rámec, který od vás dostáváme, a eh, jiné instituce nám poskytují toto hodnocení. Takže určitý projekt prostě nebude financován, pokud porušuje určitá kritéria, která eh, mimochodem jsou to i eh, sociální kritéria či environmentální kritéria. Ovšem je důležité nastavit dobře očekávání. Máme zhruba desetinu eh, zaměstnanců na danou zemi EU ve srovnání s jinými rozvojovými bankami. To znamená, že nastavení Evropské investiční banky není úplně srovnatelné s jinými rozvojovými bankami, protože pokud potom budeme požadovat příliš mnoho požadavků směřující k tomu, aby to vypadalo jako eh, rozvo- ve směru tedy rozvojových bank, potom Eh, narážíme na určité problémy, protože tento návrh poskytuje záruku eh, rozpočtu proti, proti tomu, aby, řekněme, případu, kdy nějaká země zbankrotuje. Ovšem, v jiných případech můžeme mít eh, záruku proti, eh, proti bankrotu z důvodu, že eh, se stane nějaký problém se soukromými bankami v, v tom systému. Potom tam samozřejmě můžeme mít ale politicky způsobené problémy, které jsou potom specifikovány v, zase v garanční dohodě s touto zemí. Takže pokud chceme mít přímější dopad, konkrétnější dopad na rozvoj, tak potom musíme změnit způsob, jak fungujeme. Musíme tedy e, být e, ochotni e, přijímat větší rizika a potřebovali bychom také více zaměstnanců. Jsme ochotni zlepšovat své nástroje, Myslím, že celá, celá řada našich nástrojů se za poslední leta zlepšila. Vyžadujeme například od našich partnerských institucí plnou transparentnost, potřebujeme eh, také jasnou transparentní podporu. Už jsme nastavili celou řadu tedy technických konkrétních mechanismů, které jsou důležité. Jestli mám ještě trošku času, jestli mám ještě chvilku, tak eh, odpovím na nějaké konkrétní dotazy. Eh, to, že půjčujeme i méně bonitním zemím, tady tedy jde o to, že máme nějaký konkrétní seznam zemí, s nimiž spolupracujeme, ty jsou v příloze, protože věříme, že tyto země tedy jsou důležité pro Evropskou unii a jsou to země, se kterými chceme spolupracovat. Ovšem, zaměříme naše intervence nejvíce na země, kde můžeme docílit nejvyššího dopadu. Evropská investiční banka vždycky poskytuje Evropské komisi všechny údaje o rizikovém profilu dané země vždycky tedy hovoříme o tom, ehm, jaké, jaké údaje máme ohledně toho, aby tato země byla zařazena do programu a aby tedy měla třeba určitou, určité procento eh, pro tu zároku. Co se týče spolupráce s jinými rozvojovými bankami, Některak se nesnažíme dávat prioritu třeba, mezi, eh, třeba regionálním bankám oproti bankám mezinárodním. V průměru asi poloviny, polovina našich projektů je eh, kofinancována eh, rozvojovými bankami. Jak řekněme tedy africko-americkými, ale také um, evropskými. To je tedy jenom taková poznámka stranou. Nemáme tedy konkrétní požadavek dávat prioritu eh, těmto bankám v určitých projektech. Každopádně máme celou řadu eh, dohod o spolupráci a eh, tedy řadu spolufinancování s těmi rozvojovými bankami. V případě brazilské rozvojové banky tam je půjčka 100 milionů, ta je otevřená, ještě to můžu eh, překontrolovat, to můžu vám konkrétně něco k tomu eh, říci. Já si myslím, že zatím jsme eh, tuto smlouvu nezaslali. Jsme velmi opatrní, co se toho týče. Ty přesné detaily neznám, takže vám je dám později. Děkuji, pan Geric, prosím. Ano, já mám ještě jednu otázku, praktickou otázku, pokud mohu. Řekněme, že se spustí proces, na základě kterého se má poskytnout záruka Evropské investiční banky. Z čí iniciativy to jde? Z iniciativy komise nebo EIB? Znamená to, že komise si třeba řekne, že by bylo zajímavé financovat ten či onen projekt nemají dostatek peněz a obrátí se na Evropskou investiční banku a řekne, že by chtěli poskytnout půjčku. A nebo to probíhá tak, že Evropská investiční banka, a to je druhý scénář, si řekne, že tady existuje, řekněme, zajímavý projekt, A má teda právo Evropská investiční banka následně komisi poskytnout takovouto záruku? Platí scénář číslo jedna nebo dva, anebo jiný, anebo oba? Ano, pan Karano, prosím. Um, actually, we work on the basis of it. Pracujeme na základě uh, požadavku uh, od uh, provozovatelů. To znamená, že většina našich eh, půjček eh, je iniciována od těch prostředkovatelů. To znamená, že to může být eh, ministerstvo mezinárodního rozvoje, ministerstvo energetiky a tak dále v dané zemi. Takže veřejný sektor dané země většinou zaujme iniciativu. V soukromém sektoru je to opět daná společnost, která požádá o půjčku od EIB. To znamená, že poptávka vychází ze strany toho, kdo si půjčuje, nebo řekněme zprostředkovatele. Probíhá to vždy v dialogu s delegací EU v dané zemi. Někdy během tohoto dialogu daná země vyjádří um, své přání vůči komisi a poté se to dostane k EIB, která zhodnocuje, zda je daná věc přijatelná. E, takže existují různé spotřeb, e, postupy, ale nejčastější e, je to tak, že třeba ministerstvo nebo ten, řekněme, zprostředkovatel požádá o půjčku. Mnohokrát děkuji. Nyní dám eh, slovo o komisi, která je zastoupena panem Toštanem Erobekem. Mnohokrát děkuji. Zde v parlamentu jsme už v minulosti hovořili často o um, blendingu, a to znamená kombinaci um, prostředků pocházejících eh, z komise a také z EIB. Záruka, kterou eh, zde poskytujeme EIB, je součástí tohoto financování, protože se snažíme usnadnit akce EIB prostřednictvím záruky EU, protože tyto akce by jinak nebyly možné. Je důležité eh, mít na paměti to, že už to děláme celou řadu let. Pokud jde o používání záruky, to už zmínila eh, celá řada eh, řečníků, eh, je klíčová věc, především s ohledem na to, že ten obnos byl snížen oproti původnímu návrhu, takže je potřeba, aby ta záruka byla skutečně využívána tam, kde je nutná. My chceme, aby EIB provozovala více financování na vlastní riziko. Je zde stále ještě manévrovací prostor v této oblasti. Poté budeme muset hovořit o tom, v jakých případech eh, budeme využívat záruku. A tím se dostávám k vaší otázce, pane Gerenci. Eh, není jednoduchá odpověď na vaši otázku. Eh, v jakých zemích se to bude využívat? To nelze říci předem. Není možné to propojit jenom se zeměmi, které například dostávají rozpočtovou podporu. Důležitý aspekt je eh, udržitelnost eh, dluhu. Existují některé země které, země, které si nemohou eh, půjčovat na trhu, protože mají příliš vysoké úroky. Ehm, ty musíme také zohlednit. Nicméně je potřeba věci rozhodovat případ od případu. Obecně bych chtěl zdůraznit, že z EIB probíhá spolupráce v rámci záruky EU, ale také máme e, spolupráci v rámci různých facilit e, na blending, tedy spojování zdrojů. To znamená, že se zde e, spojují zdroje z EDF, stejně tak jako z rozpočtu EU. A v rámci těchto blendingových facilit a to je odpověď na jednu z vašich otázek, jsme zahrnuli celou řadu finančních institucí, včetně regionálních bank. A vidíme, že díky těmto facilitám se nám podařilo zlepšit spolupráci a koordinaci mezi jednotlivými bankami. Probíhá zde spolufinancování a my bychom byli rádi, aby další finanční instituce se připojily do těchto facilit v budoucnosti. Dále se zde objevily otázky týkající se soukromého sektoru. Pokud je o iniciativu projektu, eh, máme eh, platformu Evropské unie pro blending. A v první polovině tohoto roku jsme se rozhodli, že budeme podporovat finanční instituce i EIB, aby v budoucnosti více zahrnovaly delegace EU od samotného začátku do nejrůznějších operací. To znamená, eh, pokud eh, eh, začne nějaká akce, nějaký projekt, potom by delegace EU měla být zahrnuta od samého začátku. Znamená to také, že eh, delegace EU mohou oslovit EIB, eh, e eh, buď tedy místní kancelář, pokud místní kancelář existuje, ehm, aby případně financovali některé projekty s ohledem na priority EU. Také zde byla poznámka týkající se daňových úniků. To je samozřejmě velice důležité téma pro nás. probíhá dialog s EIB na toto téma, musíme v něm pokračovat, protože je to skutečný problém. Nemáme žádná jasná pravidla, žádná, žádné jasné ukazatele, například um, ukazatele OECD v tomto smyslu příliš nepomáhají. Musíme a tedy v následujících měsících eh, se intenzivně zabývat tímto tématem. V kontextu platformy EU budeme hovořit také o eh, kapitálových operacích během druhé poloviny tohoto roku. A v tomto kontextu budeme také hovořit o tématu daňových úniků a kapitálových operací, které se týkají eh, peněz eh, v offshoreových eh, jurisdikcích. To je vše z mé strany. Pan Berman má slovo. Eh, K tomu, co jste právě řekl, mnohokrát děkuji, ale jedna věc mě zaujala. Já jsem zpravodajem ke stanovisku ke směrnici o transparentnosti pro velké firmy v Evropě a má to na starosti Michel Barnier. A vy jste řekl, že pravidla transparentnosti OECD nepomáhají. Můžete k tomu říct něco více? <clears throat> Ano, já jsem odkazoval na seznam OECD a o offshoreových finančních centrech, offshoreových jurisdikcích. Nevím, jestli Eh, to znáte, byly určité jurisdikce na černém seznamu. Černý seznam je nyní prázdný. Eh, na šedivém seznamu, myslím, také nic není. A to proto, že tyto jurisdikce podepsaly dohody s některými zeměmi a to je dostatečné pro to, aby už nebyly na eh, černém seznamu. A myslím si, že něco takového příliš nepomáhá eh, při rozhodování eh, toho, jaké fondy mohou obdržet podporu podle toho, v které jurisdikci jsou. Madame Stifler, vous avez la parole pour conclure. Paní Stifler, na závěr máte slovo, pokud chcete. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nenutně. V podstatě bych jenom podpořila to, co říkal pan Preda a v podstatě nic k tomu nemám co dodat. Dobrá, takže v tom případě připomenu, že 4. září 18 hodin je termín pro pozněvací návrhy s tím, že se bude hlasovat 30. září. Teď nás čeká bod 9, to jsou informace provázející peněžní převody, to bylo přesunuto na 17. září, jelikož pan Deva je v tuto chvíli nepřítomen. A teď nás čeká bod 10, obecný rozpočet Evropské unie pro rok 2014. Pan zpravodaj Cortes Lastra předložil několik pozněvacích návrhů, to tež platí i pro další kolegy a kolegyně kteří předložili pozněvací návrhy, které mají prodloužit tyto předběžné rozpočty. Bohužel pan kolega tady také není, pan kolega Lastra tady není a zastoupí ho pan Berman, kterého požádám, aby vysvětlil pozměvací návrhy zpravodaje Paní předsedkyně, zabývali jsme se bodem číslo 9? No, yes, yes. Je to odloženo? Ano, eh, řekla jsem, že to bude odloženo a budeme to probírat příště. Pan Deva zde není a požádal o to, abychom eh, to odložili. Eh, dobrá, dobře, naše, náš zástupce zde také není, takže to je dobře. Takže bude se to řešit 16. a 17. září na schůzi. Nyní má slovo pan Berman. K tématu souhrného rozpočtu na rok 2014. Thank you, chair. Merci, madame la présidente. Um, so I will read this Děkuji, paní předsedkyně. Já přečtu text, který připravil Ricardo a doufám, že ho zastoupím důstojně. Ricardo říká. Kolegové, žijeme eh, v období utahování opasků. Eh, všichni musíme snižovat výdaje také v oblasti rozvoje. Problém s rozvojem je, že peníze, o které o kterých hovoříme, nejsou naše peníze. Jsou to peníze pro lidi, kteří eh, jsou skutečně potřební. Potřebují základní věci, jako je jídlo, voda, vzdělávání. Je to pomoc lidem, jejich přežití, přežití je e, ohroženo. Často žijí ve strašných podmínkách a my nemůžeme e, říci, že e, tito lidé si vystačí s menší podporou. Došlo ke skutečně velkému snížení podpory a já to vidím jako velký problém. V červnu když jsme přispívali k trialogu o rozpočtu, jsme poukázali na to, že členské státy se zavázaly zvýšit rozvojovou pomoc a ji snížit. Parlament poukázal na to, že hospodářská krize není důvodem pro to, aby se snižovaly závazky v oblasti rozvojové pomoci. Nicméně, myslím si, že zde máme velký eh, zájem pomáhat lidem, kteří žijí v mnohem horších podmínkách než my. To je něco, co eh, naše hodnoty si od nás vyžadují. Eh, není to něco, co se týká jenom výboru pro rozvoj. Musíme se snažit bránit humanitární pomoc a rozpočet na humanitární pomoc a rozvojovou pomoc. Nicméně Um, uh, návrh rozpočtu tomu neodpovídá. Takže co bychom měli dělat? Měli bychom uh, ustoupit tlaku uh, s ohledem na víceletý finanční rámec do roku 2020, který snižuje asi o 9 rozpočet na rok 2014 ve srovnání s rokem 2013, anebo bychom měli čelit tomuto tlaku a něco takového nedopustit. Otázka je, jak by se rozvojová eh, pomoc dále rozvíjela, pokud bychom ehm, ustoupili ještě dále než AFET. Po konzultaci s dalšími politickými skupinami jsme se rozhodli, že se budeme snažit prosadit eh, ten přístup, který byl v roce 2013. A tímto směrem jde většina našich eh, pozměvacích návrhů. Je třeba dostat se zpět aspoň na úroveň roku 2013. Zdá se, že něco eh, takového eh, posílí eh, úlohu výrobu, výboru pro rozpočet a postoj parlamentu. Je třeba dosáhnout dohody s kolegy z výboru pro rozpočet. Zároveň bychom mohli koordinovat postoje AFETu a DEVE. Je třeba poukázat na to, že strop eh, v rámci eh, bodu Global Europe eh, znamená, že je třeba snižovat peníze. Neexistují zde žádné stropy pro platby. A platby se týkají celého rozpočtu. A bohužel tyto prostředky na platby jsou velice nízké. Je potřeba podívat se také na poznámky k jednotlivým položkám. Některé položky se slučují a komise říká, že je to nutné v zájmu flexibility, ale nepomáhá to transparentnosti. Měli bychom mít možnost eh, lépe zacílit eh, výdaje a sledovat je. Komise letos eh, spojila některé položky a zároveň rozdělila v podstatě každou geografickou a každou tematickou položku mezi, na, na snižování chudoby a na podporování místního právního státu. A dříve tomu tak nebylo v předchozích rozpočtech. Komise nyní navrhla nové rozdělení, které není tak smysluplné jako dřívější rozdělení. Zároveň eh, je neefektivní eh, zabývat se otázkou eh, zprávy a řízení odděleně a ne v souvislosti s jinými věcmi, jako je třeba vzdělávání, podpora pro zemědělce, podpora na infrastrukturu a tak dále. Je třeba říci, že kvůli zdlouhavým vyjednáváním o VFR a došlo k tomu, že tento eh, rozpočet byl představen pozdě a pozměňovací návrhy, eh, na pozměňovací návrhy nebyl dostatek času. Není eh, možné přijmout návrh komise tak, jak je. Je třeba provést celou řadu modifikací a změn také pokud jde o jednotlivé položky. Je škoda, že Evropská komise neprezentovala novou strukturu rozpočtu předtím, než předložila celý návrh rozpočtu. To udělat mohla a to by nám dalo více času, abychom eh, se podívali na strukturu rozpočtu. Také eh, bychom eh, nemuseli řešit tolik technických otázek. Ricardo Cortés Lastra náš eh, navrhovatel eh, doufá, že eh, kolegové z výboru mu pomohou bránit rozpočet na rozvojovou pomoc na rok 2014. A to je všechno. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Nyní má slovo pan Durenc, prosím. Děkuji mnohokrát. Musím říci, že je těžké k tomu něco říci, k tomuto návrhu rozpočtu. My víme, že rada kapitulovala před touto výzvou. Parlament ten kapituloval také, Především to se týče těch silných slov, které řekl na samém začátku tohoto procesu před rozhodnutím. Takže prostě je potřeba, aby se teď rozhodlo. Aby se rozhodlo o evropském finančním rámci, který se má odhlasovat. Existují důvody, proč hlasovat proti. Ale Abychom nestráceli čas, tak bych se chtěl zeptat Evropské komise, aby nám trochu přesněji vyjasnila jednu věc. V rámci vyjednávání parlament, komise a rada v rámci trialogu se zarazili na otázce větší flexibility. jaká, jaké přínosy bude mít tato větší flexibilita, reálné přínosy. Znamená to, že se budou lépe využívat rozpočtové prostředky? Jestli to, že tady bude určitá flexibilita, povede k tomu, že Evropský parlament se může více přiblížit výdajům, které jsme měli v roce 2013 i v rozpočtu pro rok 2014? Pro mě to je celkem zásadní otázka. Nevím totiž, jestli Evropský parlament se pustí do takového jednání, že buď to dostanou všechno, nebo nic, ale rádi bychom byli vybaveni argumenty, které mohou pomoci poslancům při rozhodování. Tedy co to přesně znamená, tato flexibilita? Děkuji. Nyní má slovo pan Mitchell, prosím. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně nejprve chci poděkovat kolegovi Cortés Lastrovi za tuto zprávu, za veškerou práci, který, kterou na ní, na ní odvedl. Jako on, i já jsem frustrován. Nevím, co se stane, konečném hlasování v parlamentu, ale myslím si, že minimálně zde na našem výboru bychom měli plně podpořit to, co řekl náš zpravodaj. Potom nemůžeme plně ovlivnit to, co se stane na, plenárce, ale můžeme ovlivnit to, co odhlasujeme zde. Chtěl bych zdůraznit jeden bod vůči komisi. A sice, že v těchto velmi eh, eh, striktních dobách, v tomto období, kdy Musíme hodně šetřit, nesmíme zapomínat na rozvojovou pomoc, je obrovsky důležitá a proto jsem byl překvapen, když jsem slyšel, jak eh, britský ministr kritizoval vodní projekty a odpady, které z nich eh, jdou. A to, co říkal, eh, bylo potom podpořeno v výborem se sněmovny lordů. Tak řekněme si zde, že voda je velmi důležitou součástí eh, humanitární pomoci. Takže tohle to mi dělá eh, starosti, pokud eh, ministr, který je ve výboru v Národním parlamentu, dostane se do fáze, kdy veřejně vyjadřuje určité obavy, tak si opravdu myslím, že je potřeba se o tom začít konkrétně bavit. Já si myslím, že komise by měla se zabývat těmito obavami, těmito potížemi a udělat všechno pro to, abychom docílili co největší účinnosti těch projektů, těch eh, finančních prostředků, tak, abychom opravdu vůbec neplýtvali prostředky a mohli je věnovat humanitární pomoci. Děkuji. Nyní dávám slovo Evropské komisi, konkrétně panu Ivu Tilmanovi. Děkuji mnohokrát. Komise si poznamenala eh, veškeré pozměňovací návrhy vašeho výboru. Děkujeme za prvé vašemu výboru za to, jaké, eh, jaké pozměňovací návrhy jste předložili. Eh, také, co se týče různých úvěrů, o kterých jsme hovořili, jejich seznam vytvořila rada Zde v podstatě tedy hovoříme o základních, eh, o eh, základních sociálních potřebách. Ehm, týká se to tedy těch eh, důležitých plateb, které musíme poskytovat. Co se tedy týče rozpočtu DCI, tady vlastně hovoříme o potírání chudoby a e, podpoře e, rozvoje, udržitelného rozvoje. Zde padl návrh e, komise, která chce, abychom vytvořili rozpočet, který je orientován na konkrétní výsledky. A tedy rozdělení té položky souvisí tady s tímto přístupem co se týče tedy názvů těch položek. Tam je tedy například eh, rozdělení těch globálních položek na jednotlivé položky, jako je například potravinová bezpečnost a další. To by zřejmě bylo kontraproduktivní. Nechceme, abychom přistupovali k některým věcem sektorově, odvětvově. To by totiž eh, určitě vedlo k tomu, že eh, ta pomoc by byla fragmentována a to by určitě ovlivnilo i její dopad. Ten projekt se také obrací na místní úřady, pokud se tedy rozdělí eh, občanská společnost a místní úřady, tak z minulé zkušenosti se ukazuje, že tam zase vznikají nejrůznější problémy, které se pojí s, s jejich vzájemnou spoluprací a podobně. A konečně návrh vytvořit eh, oddělenou položku pro projekty v Afganistánu pro účely flexibility a tak dále a také, abychom zajistili eh, právní eh, podporu DCI. Já si myslím, že Afganistán by měl zůstal v rámci položky pro Ázii. Zdá se, že si někdo jiný nehlásí. Oui, monsieur Berman. Prosím, pan Berman. Jménem Ricarda to bereme v potaz. Chci jenom si kolegům, že pokud jsme zklamáni navrhovaným rozpočtem, tak je na druhou stranu je potřeba říct, že jenom zmrazili ten rozpoč, rozpočet pro rozvoj a mohlo to být daleko horší, takže se nestěžujte a nenadávejte. A kromě toho, každý z nás může hlasovat proti rozpočtu z důvodů, které se týkají našich hlavních eh, agent, ale prostě musíme nakonec mít rozpočet, že ano? Ano, pan Gerenc, prosím. Děkuji. Na konci svého vystoupení jsem říkal, že znova položím otázku, kterou jsem v předchozí debatě již uplatnil. Dalo by se alespoň trochu naznačit, jak je to s přidanou hodnotou té flexibility, na kterou údajně přistoupila rada v rámci trialogu. Můžete nám prosím říci, nebo napsat, pokud nám to nejste schopni říci dnes, jak to vypadá s přidanou hodnotou oné flexibility, na kterou přistoupila rada. Chce pan Tilmans odpovědět? Mimo mikrofon. A pošleme to písemně, tu odpověď, jestli můžeme. Dobrá. O pozměňovacích návrzích budeme hlasovat dnes odpoledne. Takže končíme trochu dříve, než se předpokládalo. A chci jenom připomenout, že se znova sejdeme ve tři hodiny ve, stejném, ve stejné zasedací místnosti. Takže zatím nashledanou.